I will start, uh... Tak já zahájím stejně dnešní zasedání. Mám tady toho spoustu a v mezičase určitě host se dostaví. Takže vás vítám. Dnešní zasedání bude mít dvě části. Za prvé do půl jedenácté budeme tady a budeme mít prezentaci doporučení komise o rozhodnutí rady autorizující zahájení vyjednávání Evropské úmluvy o prevenci terorismu podle článku 218 smlouvy o fungování Evropské unie. Týká se to zahraničních teroristických bojovníků. A následně budeme mít společné zasedání s výborem DV Budeme tedy pokračovat v 10.40 v ASP 3G3. K tomuto bodu na pořadu jednání vám chci sdělit, že Rada Evropy v tuto chvíli připravuje další protokol k úmluvě o prevenci terorismu, který má provádět usnesení 2178 o teroristických zahraničních bojovnících, přijatou v loni v září Radou bezpečnosti OSN. Tento protokol byl vyjednán velmi rychle a bude kriminalizovat vzdělávání se, školení se jako terorista a financování těchto pobytů. Na základě článku 218 smlouvy zakládající Evropskou unii a vnitřní kompetence Evropské unie díky stávajícímu rámcovému rozhodnutí o terorismu Evropská komise předložila doporučení rozhodnutí rady, které má umožnit zahájení vyjednávání. Podle tohoto článku 218 Evropský parlament musí souhlasit tímto protokolem a protože může mít dopad na rámcové rozhodnutí o terorismu, je velmi důležité, aby byl do těchto jednání zapojen i Evropský parlament. A proto zde máme zastoupenou Evropskou komisi dnes, která předloží toto doporučení pro rozhodnutí o mandátu a přivítáme také pana Ivana Koedžikova, protiteroristického koordinátora Rady Evropy, který nás bude informovat o kontextu a obsahu těchto jednání. Nejprve dám slovo panu Olivie Lejkovi z Evropské komise, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a přeji všem dobré dopoledne. Děkuji za pozvání. Rádi bychom vás informovali o stávající situaci u této problematiky. Jak jste říkala, paní předsedající, v Radě Evropy se pracuje od minulého ledna na této problematice a vyplývá to z usnesení z 24.9. loňského roku Rady bezpečnosti OSN po zasedání na úrovni premiéru a prezidentu. Bylo to 17. září. Barack Obama a ostatní se tam setkali v New Yorku. Usnesení Rady bezpečnosti OSN tedy dává povinnost všem členským státům OSN trestně postihovat určité druhy chování, které mají souvstažnost se zahraničními teroristickými bojovníky. A jak víte, na evropské úrovni se touto otázkou zabýváme už déle Tady a na Radě pro vnitro a spravedlnost se diskutovalo o tom, jestli bychom měli rozšířit a lisbonizovat stávající rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu, které pochází původně z roku 2002 a bylo novelizováno v roce 2008. Nicméně situace se vyvinula tak, že ministerský výbor Rady Evropy 21. ledna tohoto roku vzhledem k vnímané akutní hrozbě ze strany zahraničních bojovníků po útocích v Paříži a jinde, eh, se rozhodl, že se bude touto práci zabývat. Z procesního hlediska musím říci, že se nacházíme v trochu zvláštní situaci. Protože ta diskuse už se rozběhla ve Štrasburku na úrovni odborníků, zatímco my pracujeme pořád na mandátu. takže se zdá, jako kdybychom stříleli na pohybující se terč. Nebo běželi za jedoucím vlakem. Takže na jednu stranu musíme vyjednávat ve Štrasburku a na druhou stranu se snažíme koordinovat postoje Evropské unie a členských států. A souběžně jsme předložili návrh rozhodnutí, který by stanovoval instrukce pro vyjednávání, které jsou poměrně stručné a klasické. Jak říkáte, paní předsedkyně, vychází z článku 218 smlouvy. Vycházeli jsme z předpokladu, že velká část témat, neli všechna témata, která se budou pojednávat v protokolu, jsou v kompetenci Evropské unie. Takže na základě toho jsme předložili návrh tohoto mandátu. A jak jste říkala, cílem je vyjednávat jménem Evropské unie o dalším trestně právním postihu řady činů, které jsou konány záměrně. Jinými slovy tedy rekrutace anebo pokus o rekrutaci, pasivní školení anebo pokus o pasivní školení v teroristické činnosti, snaha cestovat za teroristickým účelem a vybírání finančních prostředků za tímto účelem a také jakákoliv podpora a umožňování teroristické činnosti. Takže v podstatě vyjednáváme o těchto činech. Právní část mandátu je velmi krátká, má tři odstavce, ve kterých se píše, že Evropská komise bude vyjednávat jménem Evropské unie. Členské státy se budou účastnit těchto vyjednávání a v ad hoc výboru se bude koordinovat. Tady se to týká Rady pro vnitro a spravedlnost. A kromě toho také bude probíhat ad hoc koordinace přímo na místě. A probíhá obé. A tady musím poděkovat předsednictví a členským státům za rychlou reakci a za vstřícnost a flexibilitu. Vyřešilo se to opravdu velmi rychle. Ad hoc koordinace ve Štrasburku během zasedání přestávek na kávu fungovala velmi dobře a myslím si, že máme poměrně koherentní a robustní evropský postoj v těchto vyjednáváních. Teď, co se týče pokynů k vyjednávání, tak v těch se znova uvádí, že jde o realizaci povinnosti vyplývající z kapitoly sedm charty OSN a že v zásadě jde o to, aby se kriminalizovaly ty činy, které jsem před chvílí vyjmenoval, činy, které jsou uvedeny v operačním odstavci číslo 6 zmíněného usnesení Rady bezpečnosti OSN takže OP6 je to označeno. A pokud bude potřeba, tak se tam uvádí, že bude možné vzít v úvahu i další části usnesení, pokud jsou ovšem potřebné k řešení otázek zmíněných v odstavci 6. Takže v podstatě máme mandát kriminalizovat činy, které jsou zmíněny v tomto usnesení. A pokud je to potřeba, tak se můžeme dívat také na operační odstavce 4 a 5. Teď hlavní zásady, které jsme navrhovali v těchto pokynech k vyjednávání, spočívají v tom, že všechny smluvní strany úmluvy, tedy Evropská unie a členské státy, by měly trestně postihovat prostřednictvím vnitrostátního práva tyto činy. Ovšem při Eh, respektování základních práv a aky EU a při zajištění právní jistoty a předvídatelnosti této právní úpravy. Dále, žádný stát ani smluvní strana by neměla vytvářet nové nezávislé trestné činy, pokud ve svém vnitrostátním právu již má ekvivalentní ustanovení, kterými se budou postihy těchto činů řešit. Jinými slovy tedy, máme tady určitý prostor, manévrovací prostor na evropské i vnitrostátní úrovni a můžeme se tedy rozhodnout, jestli stanovíme novou skutkovou podstatu, anebo to v uvozovkách naroubujeme na stávající trestný čin, který už máme v trestním zákoně. A potom článku 26 původní úmluvy, která byla přijata v roce 2005 a vstoupila v platnost v roce 2007, máme ustanovení, ze kterého vyplývá, že tato záležitost se řídí v Evropské unii a v členských státech evropským právem. Takže takto to zhruba vypadá s mandátem k vyjednávání, paní předsedkyně. Děkuji. Také děkuji. A předtím, než dám slovo panu Kledžikovi, tak eh, se obracím na zástupkyně lotyšského předsednictví a táží se, jestli k tomu chce něco doplnit. Ano, děkuji paní předsedkyně, přeji všem dobré dopoledne a děkuji za slovo a za pozvání. Mám pro vás aktuální informace o mandátu a jeho vývoji v Radě. Předsednictví a členské státy velmi dobře pochopili situaci, protože, jako říkal Olivier, Rada Evropy začala pracovat na tom protokolu rychle a ta práce rychle postupovala. S tím, že my čekáme na mandát od Evropské komise. Jakmile jsme jej dostali, tak jsme tomu opravdu dali velkou prioritu a snažili jsme se postupovat co nejrychleji. Měli jsme dvě zasedání Radu pro vnitro a spravedlnost, kde jsme pracovali na dokončení tohoto mandátu tak, aby byl pro všechny přijatelný. Spíše jsme hovořili o mandátu, než o pokynech vyjednávání na těch zasedáních mimochodem. Byla tam určitá témata důležitá pro členské státy. Chtěli jsme, aby to pokračovalo tak jako v Radě Evropy, kde se účastnili členské státy. Chceme se těch vyjednávání účastnit nadále. Členské státy také pochopili, že nechceme prodlužovat tu diskusi v Radě Evropy. Členské státy se rozhodly postupovat rychle. Vím, že kolega ještě o tom bude hovořit, ale ten protokol má být přijat už v květnu. Všechny členské státy tedy pochopily, že ten mandát potřebujeme rychle. Takže jsme se pustili rychle do práce. Předsednictví se maximálně snaží o to, aby tento mandát byl dokončen. Doufáme, že rozhodnutí padne už dnes. A další zasedání v Radě Evropy proběhne 7. dubna po Velikonocích a tam už budeme mít k dispozici mandát, aby se mohla účastnit Evropská komise a členské státy těchto vyjednávání. Takže takto vypadá stávající situace z pohledu předsednictví. A jak předsednictví, tak členské státy k celé záležitosti přistupují pozitivně a doufáme, že e, jednání v radě budou pokračovat tak jako v minulosti. Děkuji. Také děkuji. A nyní dávám slovo panu Koedžikovi, kterýž to je koordinátorem boje proti terorismu Rady Evropy a bude hovořit o obsahu a kontextu těchto jednání. Děkuji, paní předsedající. Za prvé se omlouvám za to, že přicházím se spožděním. Myslím si, že tomuto výboru moc teroristický útok nehrozí, protože poznáte teroristu podle toho, že bloumá kolem parlamentu a zoufale se snaží najít vchod. Děkuji mnohokrát, že jsem mohl přijít do výboru Libe. Výbor Libe to už je tak známá zkrátka, že ani přesně nevím, co znamená. Děkuji také komisi a předsednictví za mimořádnou politickou podporu Radě Evropy během eh, jednání o tomto dalším protokolu. Jsme v trochu zvláštní situaci protože reagujeme na usnesení Rady bezpečnosti OSN přijaté podle kapitoly 7 charty. To je druhé takové usnesení. První bylo přijato těsně po 11. září a reagovalo se v něm tedy na teroristický útok v New Yorku a teď bylo přijato druhé takovéto usnesení. Než budu hovořit o samotném protokolu, tak pokud dovolíte, tak jenom pár stručných slov o tom, jak přistupuje Rada Evropy k boji proti terorismu. Protože různé organizace se na to dívají jinak. A pro OSN je to otázka mezinárodní bezpečnosti, pro Radu Evropy je to ohrožení demokratického zřízení členských států. Máme jedno prohlášení z roku 1978 přijaté výborem ministrů a v té době ty deklarace byly velmi krátké, takže tato má jenom jednu stránku. A píše se tam, že terorismus je hrozba demokratického zřízení v členských státech. Potom v roce 2005 proběhl Varšavský summit, který přijal další větu, která je také aktuální, a to, že terorismus je za jakýchkoliv okolností a v jakékoliv kultuře nepřijatelný. Takže Rada Evropy přistupuje k boji proti terorismu tak, že terorismus ohrožuje demokracii a je nepřijatelný v jakékoliv kultuře. Během let jsme přijali několik úmluv. Máme starší úmluvu k potlačování terorismu, jejímž cílem je nepřistupovat k teroristickým útokům jako k politickým činům, protože to by mělo dopad na vydávání jejich pachatelů. To tedy bylo přijato v 70. letech. A potom se odkazuje k té původní úmluvě o prevenci terorismu, která ve své době zavedla pár novinek. Protože žádá členské státy, aby trestně postihovaly řadu přípravných činů jako například eh, veřejné, veřejná provokace k terorismu, podněcování k terorismu. Potom máme také úmluvu o praní špinavých peněz a řadu doporučení výboru ministrů. Jeden se týká respektování lidských, jedno se týká respektování lidských práv v boji proti terorismu a potom ještě další k využívání zvláštních vyšetřovacích technik, včetně vyšetřování krytím při sledování eh, těchto teoretických trestných činů. Pochopitelně Rada Evropy eh, brání lidská práva všech, tedy jak obětí, tak pachatelů. Kolegové z parlamentního zhromáždění Rady Evropy ve chvíli, kdy CIA měla ten program zvláštního vydávání, tak my jsme v podstatě byli jediní, kteří bránili to, že lidská práva musí být při boji proti terorismu respektována. Dobře si vzpomínám eh, na projevy v radě ministrů, že to prostě nejde tak to dělat. A potom prezident Bush řekl, ano, my takový program máme. Takže Rada Evropy a náš jsou také budou vždy bránit lidská práva eh, i pachatelů usvědčených z teroristických činů. Já vím, že to jsou často lidi, se kterým byste nepodali ruku, ale jejich lidská práva musíme bránit. Potom ještě třetí důležitá věc je, že máme program vzájemné právní pomoci a mezinárodní spolupráce. A není jediný, máme jich asi 20. V Evropské unii je to pochopitelně jednodušší. Že máme evropský zatykač, vy tedy máte evropský zatykač, my ne ale často tyto činy nejsou omezeny jenom na území Evropské unie. A to tež se týká i zahraničních teroristických bojovníků a proto ty nástroje, které máme, potřebujeme. Navíc, veškerá činnost Rady Evropy směřující podporování dialogu mezi kulturami a podporu demokratické a inkluzivní společnosti a různé internetové kampaně a podobně, má za cíl bránit podmínkám, které potom vedou k šíření terorismu. Teď, co se týče protokolu, tak jsem zmínil, že je z politických důvodů potřeba mít takovýto protokol a děkuji ještě jednou za mimořádnou politickou podporu, které se nám dostalo. A měl by ještě říci, že vyjednávání o tomto protokolu bylo zcela transparentní. Zvláštní pracovní skupina která vyjednává, se setkala třikrát. Po prvním zasedání se rozhodli, že každá verze bude mít veřejnou podobu a jediná, jediný rozdíl mezi veřejnou a neveřejnou částí byl v tom, že v té veřejné části nebyly poznámky pod čarou z postoji jednotlivých členských států. Velké nevládní organizace Amnesty International, Open Society, Initiative Justice a podobně eh, požádali o přístup k tomuto protokolu, takže máme postup, na základě kterého se můžou stát pozorovateli v této pracovní skupině nebo v tom výboru. Zatím nevyužili této možnosti, ale výbor se rozhodl, že jim ještě více vyjde vstříc a že jim dá přístup k tomuto protokolu a oni potom poslali písemné připomínky, které my jsme do značné míry zapracovali. Teď eh, z právního pohledu je to poměrně delikátní a složitá záležitost, protože každý trestný čin se sestává se samotného činu a úmyslu. A v evropské tradici se kriminalizuje na základě činu, nikoli pouze úmyslu. Ale co se týče přípravy teroristické činnosti, tak tam ten úmysl je velmi důležitý. A proto se ve výboru bylo potřeba přiblížit tomu úmyslu. K tomu úmyslu. A to je ale těžké při plném zachování lidských práv. Aby vám dal příklad. Jedno z témat, které jsme řešili, v podstatě muselo vypadnout z vyjednávání a to pokus dohodnout se kriminalizaci náboru k teroristické činnosti. V protokolu už to teďka není, protože se prostě nedalo najít právní řešení, které by plně respektovalo lidská práva. Možná, že kdyby měli 10 nebo 20 takových zasedání, tak by to řešení našli, ale teď to nešlo. A jak bylo řečeno, Některé členské státy zašly za rámec protokolu. Například článek 2 tohoto protokolu hovoří o připojení se ke skupině s cílem spáchat trestný čin. V řadě trestných činů se tomu říká vlastně účast na zločinem spolčení. Některé země zašly ještě dále Francie třeba dokonce zavedla eh, určitý institut, určitou právní konstrukci, která ovšem funguje pouze ve francouzském systému, nikoli jinde. Takže tady protokol nezachází úplně na hranu, za kterou se pustili některé členské státy. Ovšem jednou z velkých přidaných hodnot tohoto protokolu je, že bude harmonizovat do míry možné stávající právní úpravu. A teď, co se týče žádosti o vydání, tak tady máme problém dvojí, nebo princip dvojí trestnosti, v tom smyslu, že pokud stát, který je požádán o vydání, nekriminalizuje danou činnost, tak daná osoba nebude vydána. Takže tímto způsobem se snažíme bojovat proti terorismu a, a zahraničním teroristickým teroristům. Takže kriminalizuje se také školení, cesta do zahraničí za tímto účelem, podpora přípravy teroristických činů a potom tam máme článek 7, který hovořuje umož, o, hovoří o umožňování výměny informací. To myslím, že to je druhý nejcennější bod tohoto protokolu, protože strany protokolu budou muset vytvořit body pro výměnu policejních informací, které budou fungovat nepřetržitě. A v praxi to bude fungovat tak. Řekněme, abych to řekl natvrdo, že Turecko bude mít podezření a zastaví někoho na hranici, protože se obávají, že půjdou do Syrie, tak prostě musí být schopni zavolat, pokud se jedná občana Evropské unie, do jeho země a do hodiny získat informace. Takže prostě můžu to trochu protahovat, eh, zastavit ho u pasové kontroly a potom u celní kontroly, a, ale do té doby musí získat informace, protože jinak ho musí pustit do Sýrie a ten člověk se tam potom může účastnit třeba přípravy teroristických trestných činů. Takže z praktického pohledu ta výměna informací musí být mimořádně rychlá. A já nebudu zacházet do právních podrobností a různých definic, Jenom vás chci ubezpečit, že velká část vyjednávání se soustředovala přesně na tu otázku, jak chránit lidská práva a základní práva a přitom kriminalizovat činnost, která může vést k terorismu obecně a konkrétně k zahraničním teroristickým bojovníkům. Artikel. Článek té původní úmluvy, který hovoří o ochraně lidských práv a ten tam je zcela doslovně zopakován, to bylo tedy rozhodnutí navrhovatelů. Naši přátelé z nevládních organizací chtěli, aby navrhovatelé do protokolu začlenili mnohem více formulací o lidských právech, ale jakmile začnete rozšiřovat tento seznam, tak narazíte na problém s interpretací. Proč něco, co na tom seznamu není, proč to tam vlastně není? Pokud to zachováte stejně jako té původní umluvě, kde jsou vymenovány jen ty nejdůležitější věci, tak vždycky platí všechno ostatní. To byl tedy ten přístup navrhovatelů. Pokud je o postup eh, v Radě Evropy, tak ten protokol, nebo tedy ta skupina, která navrhovala text, eh, skončila svou práci po třech schůzích, což je opravdu mimořádné. Teď to pošlou do výboru odborníků, na boj proti terorismu. My tyto odborníky také označujeme zkratkou, říkáme tomu výbor kodex, to je výbor odborníků na boj proti terorismu a ti se zodpovídají našemu ministerskému výboru, takže ten protokol bude poslán do výboru Kodex v týdnu od 7. čtvrtý. Potom bude poslán na pracovní skupinu ministru pro spravedlnost. Tomu říkáme GRJ. Potom dostanou zase stanovisko výboru pro právní záležitosti našeho parlamentního schromáždění a potom to bude posláno do výboru ministrů, kde to bude schváleno a pravděpodobně to bude 29. dubna. Takový je plán. A 19. května budeme mít ministerské zasedání tady v Bruselu, kde se bude předávat předsednictví. Tak doufáme, že alespoň několik zemí to bude moci podepsat a potom budeme mít podpisový ceremoniál. Problém s podpisem je, že tři týdny od přijetí, mezi tedy přijetím a tím podpisovým ceremoniálem, možná nebudou stačit k těm vnitřním postupům v rámci členských států protože i ministři zahraničních věcí musí provést konzultaci s dalšími ministerstvy, se soudy, někdy s parlamentem. Takže taková je časová linie. Myslíme si, že je velmi důležité postupovat rychle a přijmout tento protokol. Samozřejmě ten protokol nebude ničím převratným v porovnání s tím, což bylo přijato i ze strany některých členských států Evropské unie. Bude to jen takové potvrzení. Ale znovu, jeho přidaná hodnota je v tom, že usnadní spolupráci, protože bude harmonizovat trošičku legislativu i nad rámec Evropské unie. A to je velmi důležité, protože, jak víme, země, které sousedí se Sýrií, hrají velmi důležitou roli, nebo měly by hrát. A také proto, že se tím zavede tato non-stop výměna informací. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pane Koedžikové, máme poměrně dlouhý seznam kolegů, kteří se přihlásili o slovo. Já vám jen řeknu jména. Svimberg, Mrs. Ravo Dallon, Mr. Lopez, Dagi, uh, eh, Lopez Aguiar, uh, eh, Mrs. Sargentini, Mrs. Gomez, Mrs. Meyer, uh, eh, Mrs. Fayon, If uh, nobody else, then uh, I... Pokud už nikdo jiný se nehlásí o slovo, tak. A ještě další tady máme. Ne. Pořádku. Měla bych vás tedy požádat, abyste se omezili na dvě minuty, prosím, ale já dnes budu velkorysá. Jenom opravdu musíme skončit v 10.30, protože máme další zasedání v 10.40 který bude začínat za naší účasti. Takže kolegové, zahájíme diskusi, nejdříve tady paní Intveld. Děkuji, paní předsedkyně, já se pokusím být stručná. Já jsem trošičku znepokojena tím, co tady slyším. Pan Koedžikov a tady některé z těchto obav už v podstatě vyjmenoval. Pokud je o ten postup, tak už jste vyjádřil určité obavy ohledně toho časového rámce, když jsem si vyslechla komisi, ta popisuje mandát, který je velmi vágní. Vypadá to tak, jako kdybyste nás požádali o to, abychom podepsali nějaký prázdný řádek a že se to tam potom doplní ten text. Já myslím, že cíl je jasný pro nás, pro všechny, všichni ho sdílíme, víme, o čem hovoříme, víme, jaký je problém. Ale přesto mám pocit, jako že jsme na nějaké kluské nakloněné rovině. Zdá se, že zde vytváříme právní úpravu, která je zaměřena výlučně na jednu skupinu a na jednu silnou stránku terorismu. To znamená, že budeme uplatňovat dvojí měřítko. A pan Kojedžikov říkal jednu věc, se kterou souhlasím. Trestní postihování úmyslu. Když se to pozorně přečtěte, tak některé kroky, některé akce budou tedy trestně postihovány. Ale cestovat někam s úmyslem, že tam budete vycvičeni nebo že tam spácháte nějaký čin, to je obtížné. Jak to dokážete a kam cestovat? Když cestujete z Bonu v Německu, já nevím, do Berlína, abyste se například zapojili do zabíjení dárců, tak co, budete také kriminalizováni, anebo to bude jen jiná část těch teroristů, kteří budou kriminalizováni. Takže s tím mám problém. A také mám problém s tím termínem foreign fighters, zahraniční bojovníci. My hovoříme o zahraničních bojovnících a přitom máme na mysli lidi, kteří jsou evropskými občany, občany EU. Takže to je podle mě také velmi důležitá část. Financování nebo organizování to je skutečný čin, to chápu, že je možno trestně postihnout, ale opravdu jsem velmi znepokojena, pokud jde o trestní postihování úmyslu, protože řekněme, že někdo cestuje, já nevím, do Pakistánu a je rozhodnut stát se teroristou, a jakmile se tam ocitne, tak se najednou řekne, no možná to není tak dobrý nápad, vrátím se domů. A my jsme mezi tím tu osobu trestně postihli. A přitom by bylo možné vrátit ji zpět. Takže tím vlastně jsme nevyužili příležitost. Já bych byla opravdu ráda, kdyby nám komise řekla, jak vypadá ten časový rámec, jak vypadá ten postup a jakým způsobem rozptýlíte mé obavy ohledně trestního postihování úmyslu. Děkuji. Děkuji, paní Hintfeld. Musím jen říci, že dnes nemáme tlumočení z a do estonštiny, takže se omlouvám. Paní Svenberg. Eh, tak to ordet. Děkuji za slovo. 24. září 2014 eh, Bezpečnostní rada EOSN přijala eh, usnesení 2178 o zahraničních bojovnicích a zahraničním terorismu a souvisejících činností. Eh, Evropa do té do, od té doby pracuje na dodatečném protokolu, který by mohl být použit eh, jako součást mezinárodní spolupráce proti těmto trestným činům. Eh, ta práce probíhá v rámci článku 83 smlouvy o fungování Evropské unie a je to způsob, jak otevřít další vyjednávání směrem k mezinárodním opatřením proti terorismu. Je to podle mě krok správným směrem. Rezoluce 2178 nedefinuje, co přesně charakterizuje terorismus. Hovoří se tady o určitém chování, o cest do zahraničí, eh, a během příprav na rezoluci bylo uvedeno několik příkladů. Hovoří se tady o teroristických činech a účasti v konfliktech, ale ne, žádná celková analýza zatím nebyla vypracována, která by objasnila právnické následky co se stane těmto teroristům, když se vrátí do našich zemí a chtějí dál žít v bezpečí. Budou trestně postižitelní za své jednání. Když si uvědomíme, kolik lidí cestuje z Evropy do válečných zón a potom zase zpátky, aby možná prováděli teroristické činy ve své vlasti, jako například v případě masakru Charlie Hebdo, v jak, jak bude státní zástupce v podobném případě eh, moct dokázat, že je nadevši pochybnost, že ten člověk, který cestoval do konfliktní zóny a účastnil se tam války, se eh, navrátil domů s úmyslem eh, provést teroristický čin ve své vlastní je zapotřebí, aby naše společnost, naši občané byli v bezpečí před strachem z porušování eh, lidských práv ve svých zemích. Je tady samozřejmě otázka rovnováhy a je to důležit, životně důležitý aspekt, pokud nechceme další teroristické útoky a pokud nechceme, aby vybouchla Evropa a celý svět. Thank you. Děkuji. Paní Rabodalon. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za vaši prezentaci. Dámo a pánové, já si myslím, že je zásadní vytvořit společný evropský přístup v boji proti terorismu, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni Rady Evropy. Pokud jde o evropské zahraniční bojovníky nebo teroristické bojovníky, tak náš boj proti nim bude o to silnější, když bude spočívat na minimálních společných standardech a spolupráci tom usnesení proti terorismu, které jsme přijali v únoru, žádáme komisi, aby navrhla společnou definici zahraničních eh, bojovníků Evropské unie, které já bych raději označovala za evropské bojovníky, aby se posílila právní jistota. Tento protokol úmluvy eh, OSN bude velmi dobrým základem usnadní Evropě uplatnit protokol 2178 rezoluce a také nám umožní Můžete prosím zpomalit? Já jsem hovořila o té rezoluci 2178 Rady bezpečnosti OSN. Toto usnesení je zásadní proto, aby se lépe zohlednily a postihovali nové formy terorismu, například cestování do zahraničí s cílem spáchat teroristický čin, financování organizace anebo usnadňování takovéto cesty. Jakmile bude tato rezoluce přijata, bylo by možné začlenit obsah tohoto protokolu do práva Evropské unie? To by umožnilo mít společný právní rámec, jednotný v rámci EU nad rámec té nezbytné spolupráce a harmonizovat tím reakci trestní justice, pokud jde o ty evropské teroristické bojovníky, Děkuji a omluvám se za to, že jsem začala tak rychle. Děkuji, pan López Aguilar. Děkuji, paní předsedkyně. Boj proti terorismu je nejfascinujetější věc v politické debatě, nejvíce fascinující věc. A my už jsme to několikrát řešili. Jen v těch uplynulých pár měsících. Ale tady nedebatujeme o terorismu na politické úrovni, ale na právní úrovni. A to je velmi sofistikovaná záležitost, na kterou jsem v poslední době narazil. Já mám právní vzdělání, jsem eh, profesorem práva, zabýval jsem se trestním právem a musím říci, že toto je nejvíce sofistikované schéma, na které jsem v poslední době narazil. Máme zde rezoluci OSN o zahraničních bojovnících, pak zde máme úmluvu, kterou přijala Rada Evropy, ne Evropská unie, ale Rada Evropy, to je úmluva o terorismu, a pak vyjednávací mandát k protokolu a k rámcovému rozhodnutí, aby se pozměnilo stávající rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu aby se do toho zahrnulo trestní postihování takových činů, jako je výcvik, cestování nebo jen tedy úmysl cestovat nebo úmysl nechat se vycvičit k páchání teroristických činů. Pan Lujka eh, tady zastupuje Evropskou komisi, takže mám otázku na vás. Jak zajistíme, že tento protokol poskytne parametry pro právní jistotu. Pokud jde o stimulování změn v trestních zákonicích členských států, abychom měli skutečný společný rámec pro trestní postihování takovýchto činností. A za druhé, Rada ministrů pro spravedlnost a vnitro hned po masakru v Paříži, ve kterém tam tedy členské státy přijali rozhodnutí, že spustí legislativní iniciativu v jednotlivých parlamentech jednotlivých členských států, aby byly takovéto aktivity trestně postihovány. Takže z právního hlediska, jaká bude přidaná hodnota tohoto protokolu k rámcovému rozhodnutí, aby se tedy změnila stávající ustanovení a aby se všechny teroristické aktivity pokryly z hlediska trestního práva. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. K tomu rozhodovacímu procesu, tady jsem trochu zmatena. Když poslouchám pana Kodžikova, tak eh, to chápu tak, že Rada Evropy na konci dubna přijme revizi toho protokolu a 23. května to podepíše. To znamená, že to podepíšou ministři jednotlivých zemí. Pravděpodobně tedy i členských států EU, ale parlament tady pořád ještě musí sehrát svou roli, protože my musíme odsouhlasit závěry. Takže já možná budu v pozici, kdy poskytnu souhlas poté, co několik evropských členských států už podepíše změny v úmluvě. A já to nechápu. A stejně tak nechápu další věc. Myslela jsem si, že Evropská komise je pověřena tím jednáním za Evropu, vůči tedy Radě Evropy, to by nám umožnilo podívat se na mandát komise pro tato jednání. Ale ministři pro spravedlnost a vnitro vám tuto možnost odebrali. Takže já jsem trochu zmatena, pokud je o ten rozhodovací proces a také pokud je o moji roli jako europoslankyně, abych mohla tedy dostat své demokratické povinnosti, to znamená poskytnout mandát, zkontrolovat ho a potom to ratifikovat ano nebo ne. Tady opravdu potřebuje nějaké vysvětlení ze strany komise a také ze strany lotežského předsednictví, protože si nemyslím, že to děláme správně. My se řídíme do nějakého, nějakému novému protokolu ve věci, která může mít velký vliv a může vést k tomu, že třeba budou porušována lidská práva. A já bych navázala na to, co zde říkala Sophie Intveld. Jak dokážeme, jaký jsou, jaké jsou úmysly nějaké osoby, že chce být vycvičena k tomu, aby spáchala teroristický čin. Já si vzpomínám na nizozemské občany, kteří cestovali přes Německo autem, neměli tedy zbraně, ale měli eh, vojenské oděvy. Já si nemyslím, že bychom tedy měli všechny nechat eh, volně se pohybovat, eh, ale je těžké zatknout někoho, kdo tedy cestuje autem a má tam nějaké vojenské oblečení. To říkal také nizozemský soudce. To neznamená, že tito lidé byli na cestě do Syrie a že jejich cílem bylo spáchat teroristický čin. Poslední věc. Sdílení informací. Rychlé sdílení informací. Abychom byli schopni zatknout eh, možného teroristu. Chápu tuto potřebu. Ale jak se ujistíme, že jsme neposkytli informaci ze strany evropského státu nějakému režimu, který nahlíží na lidská práva úplně jinak. Jak se ujistíme, že oni nás nepožádají o data, které by, která by neměly být, nebo která použijí, řekněme, ke špatným účelům? Děkuji, paní Gomeš. Včera jsme zde měli ředitele Frontexu, který nám říkal, že naše členské státy nic neudělali, aby potlačili boj proti obchodu s lidmi. Víme, že to teď velmi souvisí s terorismem. A také víme, že je to velmi trestně postihováno v mezinárodním právu, také v regionálním a národním právu. A teď se nám navrhuje, abychom trestně postihovali věci, které už v mnoha členských státech trestně postihujeme. A přidaná hodnota tohoto pozměne, pozměněného protokolu není jen ta harmonizace, ale také urychlení vydávání ze zemí Rady Evropy. Ale o tom už hovořila kolegyně z Argentíny. Jiné země Rady Evropy by možná mohly tohoto konceptu zneužít. Vidíme, že například používají zatekače. v rámci tedy těch mezinárodních zatykačů, aby se dostali k takovým lidem, jako jsou bojovníci za lidská práva a tak dále. Takže vlastně tím se usnadní členům Rady Evropy takto zneužívat těchto opatření a jaká bude přidaná hodnota pro nás jak to přispěje k tomu, co je nejdůležitější, a to je podle mého názoru výměna informací mezi našimi spravodajskými službami. Nejen tedy v rámci EU, ale i se třetími zeměmi. Tam podle mě nebylo odvedeno dost práce a to je podle mě ten nejdůležitější prvek. Takže nám prosím vysvětlete, v čem to opravdu usnadňuje a posiluje výměnu informací, ale způsobem, který je v souladu s našimi závazky z hlediska ochrany lidských práv, protože teď vy jste třeba tady zmínil CIA a roli parlamentu, ale vláda Spojených států pořád odmítá svou zodpovědnost a v mé zemi Portugalsku Spravodajské služby nemají právo vůbec provádět odposlechy, ale dělají to samozřejmě nelegálně. Je to prostě tak zavedené. Máme případ před soudem, který o tom svědčí, takže máme zde spoustu rozporů, příliš mnoho rozporů. A já nechápu, jak to skutečně posílí náš boj proti terorismu. Děkuji, paní Gomeš. Paní Majer. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik heb een vraag over... Děkuji vám, paní předsedající. Já mám otázku ohledně článku 4 protokolu, který se týká cestování do zahraničí. Píše se tady, že pokud e, cestujete do státu, e, kde nebydlíte nebo kde jste nebyl narození, tak mě by zajímalo, jak se, to, jak se to dá uplatnit na někoho, kdo má dvojí e, občanství a cestuje do té druhé země, jejímž je občanem. Jak to tam bude upraveno? Děkuji, paní Holmajer. Tak e, já bych e, pro změnu nechtěla kritizovat jakožto koordinátorka EPP. Chtěla bych poděkovat Radě Evropy za to, že se zabývá touto velice aktuální otázkou. Já trošku kriticky vnímám tu kritiku kolegyně z Argentíny, ale právě tak eh, vyjádření kolegyně Sofie Intfeld. My v Evropském parlamentu nemůžeme na jedné straně kritizovat členské státy za to, že nechávají vycestovat lidi, kteří potom páchají trestné činy a na druhé straně eh, bránit, eh, jak si předem identifikovat a bránit lidem v cestování. Eh, takováto, eh, takovéto snahy bychom měli předem kritizovat. Mě by zajímalo, zda v případě, kdy členské státy by se pokusili o vytvoření společných standardů pro zjišťování, pro identifikaci eh, takovýchto bojovníků, tak bylo by možné vytvořit nějaký společný standard, podle kterého by se dalo, pos, podle kterého by se dalo postupovat a potenciálním pachatelům zabránit v cestování a tím v páchání trestné činnosti. A eh, za druhé bych se chtěla zeptat eh, na sítě teroristických organizací a organizovaných zločinů, zejména e, islámský stát. Kolega už tady zmínil e, obchod s lidmi. E, to jsou věci, které jsou značně propojené. Náš partner Turecko nám příliš nepomáhá. Libie je v podstatě v jejich rukou a jaká opatření plánujete na to, aby v tomto rámci se dalo také zohlednit, jak zacházet s těmito teroristickými sítěmi, které páchají ty nejhorší teroristické zločiny. Děkuji, paní Fajon. Děkuji. Já nebudu opakovat všechny otázky a komentáře, které tu už zazněly od mých kolegů, ale chtěla bych se vyjádřit k něčemu jinému. A to je otázka navracení občanů eh, do Evropské unie. Podle mého názoru nemáme eh, správnou strategii, eh, jak jednat s těmito navrátilci do našich zemí. Máme opatření, jako je zabavení pasu nebo odebrání evropského občanství, ale to si myslím, že by nevyřešilo problém. A zajímalo by mě, jestli probíhá nějaká debata o tom, co dělat s těmito lidmi, kteří se vracejí. A další otázka. Myslím si, že bychom se měli vážně zabývat jejich propagandou na internetu. Jak bojovat proti teroristické propagandě v sociálních médiích? Takže to by mě zajímalo, pokud byste to mohli eh, rozvést hlouběji. Děkuji, pan Foss. Děkuji. Já bych také chtěl poděkovat radě za to, jak se aktivně angažuje a e, zejména e, mě zajímá otázka, e, jak vůbec můžeme konat preventivně. Já jsem v tom samotném textu nic nenašel. Myslím si, že o preventivních opatřeních se nějak vůbec nehovoří, abychom tedy zabránili radikalizaci a zahraničním bojovníkům. Uvažuje se o tom, na, druhé, na, na jedné straně je potřeba to podchytit na internetu, v sociálních médiích, a za další, také jsem vlastně neslyšel nic o výměně dat v tomto smyslu. Samozřejmě dochází k velice obecné výměně informací jako takové, ale když chci bojovat proti zahraničním bojovníkům, kteří jsou vysoce eh, mobilní a eh, mohou dlouho a daleko cestovat, tak musím nějakým způsobem sledovat počítačovou sféru. A k tomu je zapotřebí sledovat cestovní data, bankovní data a komunikační data. A eh, Zabýváte se nějak e, tímto, abyste e, mohli odhalovat zahraniční bojovníky nebo odhalovat ty, e, kteří radikalizují budoucí zahraniční bojovníky? Děkuji. Tím jsme se dostali na konec intervencí poslanců a dávám slovo znovu našim řečníkům. A vezmu je ve stejném pořadí, v jakém promluvili na začátku. Nejprve tedy pan Lojk. Děkuji. Eh, já se pokusím eh, trošku sloučit ty komentáře a eh, otázky. Nejprve k tomu úmyslu, k otázce úmyslu. To je velice důležitý prvek a my s ním zacházíme nesmírně opatrně. Jak už někteří z vás připomněli, evropské trestní právo a e, národní právní systémy jednotlivých členských států nestíhají úmysly, ale pouze činy. Nicméně e, v oblasti terorismu i na základě našeho rámcového rozhodnutí musíme rozlišovat e, legitimní uživatele určitých procesů a nástrojů od nelegitimních. Proto v našem vlastním rámcovém rozhodnutí máte objektivní prvek a čin. Může to být příprava, propaganda, financování. Je to tedy objektivní čin s úmyslem buď zabíjet lidi nebo Eh, šířit hruzu mezi obyvatelstvem, eh, nelegitimně se snažit ovlivňovat vládní politiky. Teď eh, skoro cituji, ne slovo od slova, ale v podstatě takhle je to tam napsáno. Takže na poli terorismu je důležité mít nějaký objektivní prvek, objektivní čin nebo objektivní chování spojené s úmyslem. Eh, proč? Protože když to vezmeme z druhé strany, nechceme, aby někdo, kdo eh, legitimně drží eh, palnou zbraň nebo manipuluje s výbušninami, protože obchoduje s výbušninami, nebo protože pracuje v těžebním průmyslu například, nebo když někdo legitimně cestuje. Ano, zmínili jste se tu o dvojím občanství. Ano, samozřejmě, vrátit se do mé vlasti, do mé mateřské země je zcela legitimní důvod cestovat vzdělávání. Takže tady by odpadal ten aspekt úmyslu. Domníváme se tedy, že z trestně právního hlediska je nesmírně důležité, aby v definici terorismu, kterou už máme v rámcovém rozhodnutí, abychom tam měli tyto dva prvky, tedy objektivní čin nebo chování, který ale sám o sobě nestačí protože tím bychom patrně eh, to, tím bychom to přehnali a trestně stíhali lidi, kteří legitimně využívají určité věci anebo se legitimně chovají, legitimně nakládají se svými zkušenostmi nebo schopnostmi. Eh, tady mám na mysli armádu nebo těžební průmysl a tak dále, kteří legitimně užívají jisté technologie a nástroje. Takže tady je ta hranice, já souhlasím, že je to ošemetná hranice, ale tady je potřeba ji nakreslit. A zase, tady je potřeba to vnímat v rámci eh, národních trestních řízení. Tam půjde především o důkazy. A eh, tam, kdy přijde na řadu jednotlivé vyšetřovací eh, techniky v závislosti na jednotlivých základních principech daného místa. Tady se nic nemění. Za druhé, pokud jde, o to tranš Milanes, jak říkal pan López Aguilar. Tady jsme opravdu ve velice No to je poprvé, kdy hraje hymna, když hovoří komise. musím říct si, a nijak nechci svalovat vinu na pana Kudžikova, ale je to velice složitá situace, kterou jsme si nevymysleli, ale kterou musíme řešit z institucionálního a právního hlediska. A má to také dopad na časový harmonogram. Ano, máme tu eh, rezoluci Rady bezpečnosti OSN. Potom je tu eh, Rada Evropy, eh, která velice rychle 21. ledna začala eh, práci v době, kdy my už jsme diskutovali na Radě pro spravedlnost a vnitro, jak víte, kdy už jsme diskutovali o tom, zda máme zrevidovat naší legislativu, abychom v evropském kontextu, v kontextu EU řešili fenomén zahraničních bojovníků. A ono se to tak celé sešlo e, z důvodu iniciativy Rady Evropy. A potom ta poslední fáze je, že členské státy také učinili e, legislativní e, pokroky na domácí scéně. Teď jsme tedy v obtížné situaci, kdy v nesmírně krátkém čase musíme nějakým způsobem zastřešit eh, toto všechno na evropské úrovni. Co se stane dál a jaký to bude mít eh, dopad na eh, evropské právo nebo práva členských států. To se ještě uvidí a právě proto v našem mandátu e, máme doložku o diskontinuitě. Neboli e, dokud, pokud jde o Evropskou unii a členské státy, budou, budeme to dělat společně mezi námi Evropany na základě evropského práva a e, práv členských států. Tak už to bylo v článku 26 původní úmluvy. Tento text reflektujeme i v našem mandátu a v protokolu. Takže máme určitý manevrovací prostor na to, abychom diskutovali mezi sebou, zda pozměníme eh, rámcové rozhodnutí, anebo necháme na členských státech, ať si to udělají sami. A tato diskuze bude probíhat později. Pokud jde o časový harmonogram, o podpis a o uzavření tohoto postupu. Tak e, já e, souhlasím s tím, co jste říkala, paní, protože my máme teď ze života peklo. Vzhledem k tomu, že e, společně s předsednictvím řešíme tuto situaci. A zase, z právního hlediska je to poměrně náročný úkol. protože některé z těch eh, koncepcí, o kterých jsme diskutovali, jako je kriminalizace určitého typu chování, na to už Evropská unie má legislativu. Zase jsou to ta rámcová rozhodnutí z roku 2002 a z roku 2008. Je to v po lisabonském kontextu poprvé, po, té, po tom pětiletém přechodném období, kdy tyto kompetence rozšíříme vlastně navenek, tedy do kontextu Rady Evropy. Jsme tedy pevně přesvědčeni o tom, že na základě nové Lisabonské smlouvy jde o výlučnou kompetenci Evropské unie. Některé členské státy tento názor nezdílejí. A některé části protokolu spadají do sdílené kompetence, zejména pokud jde o to, o to non-stop kontaktní místo. Takže my říkáme, to teď zatím nechme stranou, eh, jednejme ve Štrasburku společně eh, pod koordinací komise a za účasti členských států a v praxi to už nějakou dobu eh, dobře funguje na těch třech vyjednavacích kolech, o kterých se zmínil pan Kudžikov. Rozhodli jsme se ale také o tom, že poté proběhne mnohem závažnější diskuze, na kterou si vyhradíme potřebný čas – a pokusíme se tam vymezit, co je výlučná kompetence EU a co je sdílená kompetence s členskými státy. A tato diskuze proběhne na základě návrhu rozhodnutí Rady po podepsání protokolu. Takže my si tímto způsobem chceme vyhradit čas na e, podloženější a méně uspěchanou diskuzi o těchto problémech, včetně e, parlamentního dohledu. Pokud jde o sdílení informací, tak tady nechám vysvětlení kontextu na panu Kudžikovovi. Chci jenom říci, že členové Rady Evropy eh, chtějí vytvořit non-stop kontaktní body, aby mohli v reálném čase vyměňovat eh, policejní informace o tom, že někdo překročil hranice nebo se chová podezřele a je možná napojen na zahraniční bojovníky. My explicitně říkáme, a taková je naše vyjednávací pozice, že z toho neplynou žádné nové povinnosti v oblasti sdílení dat. Jde tady pouze o to zřízení kontaktních bodů. Evropská unie tedy nepřijímá žádné nové povinnosti v oblasti výměny dat a informací praxi to bude vypadat tak, že se v Evropě nejspíš nestane nic, protože členské státy už mají tyto non-stop kontaktní body. Dále pokud jde o navrátivší se občany a o sítě. Někdo tady hovořil o teroristických sítích. To je pojednáno v článku 6 protokolu který se zabývá sítěmi a usnadňováním eh, eh, někoho, kdo se aktivně neúčastní boje anebo školení, ale kdo nabírá teroristy eh, nebo slouží jako prostředník, zprostředkovává cesty a tak dále. To je v článku 6. K tomu širšímu dotazu ohledně toho, co dělat s navrátilci a zda uvažujeme o nějaké alternativě věznic. Ano, ne v tomto eh, protokolu, ale jak víte, tak komise eh, v kontextu eh, radikalizace a teroristických sítí a právě tak Rada ministrů před dvěma týdny o tom diskutovala. O otázce zda je dobré posílat všechny tyto navrátilce do vězení. Někteří z nich jsou opravdu zločinci, a hlásí se ke svým činům a ke svým úmyslům, ale mnozí z nich jsou znechuceni, frustrovaní, trpí posttraumatickými syndromy a tak dále. A poslat je do vězení je možná to nejhorší, co bychom mohli udělat. Takže zase, my eh, o tom diskutujeme s CTC, s radou ministrů a s dalšími aktéry, eh, jaké jsou eh, alternativy. To je mnohem širší otázka, která se neřeší v tom protokolu. Pokud jde o internet, tak to je velice obtížné téma. Jak víte, nemyslíme si, že regulace na evropské úrovni je patřičná, ale identifikace ilegálního obsahu, odstraňování ilegálního obsahu a také produkce eh, vlastního eh, obsahu, tak abychom eh, nenechali propagandu bez odpovědi, to je zapotřebí. E, jde to různými způsoby. My už jsme vytvořili platformu ISP, e, internetových poskytovatelů, ve spolupráci s paní Malmström, e, která usiluje o strukturovaný dialog o tom, jak využívat uživatelské komunity, jak tedy spolupracovat s tímto sektorem a využívat jejich vlastní systém nahlašování. Také se uvažuje o zřízení e, interní jednotky e, Europolu, kam by se dal nahlašovat ilegální obsah, který by potom e, byl oznámen poskytovatelům, aby ho odstranili. Jenom velice krátkou technickou otázku. Myslíte si, že by to znamenalo, že rámcové rozhodnutí o terorismu z roku 2008 bude muset být zrevidováno? Ano, to je jedna možnost. Buď to uděláme takto, tedy prostřednictvím směrnice po Lisabonské, anebo to necháme členským státům, aby to udělali sami. Děkuji paní Melnase, předsednictví. Děkuji. Těžko k tomu něco dodávat, protože si myslím, že pan zástupce komise odpověděl na téměř všechny vaše otázky. Za nás, za radu a předsednictví můžu ještě říci, že obecně ten dodatečný protokol k úmluvě eh, vítáme. Pro členské státy je to eh, dobrý základ pro minimální harmonizaci. A musíme si uvědomit, že Rada Evropy je trošku jiná instituce než Evropská unie a funguje trošku jiným způsobem. Je tam 36 členských států, eh, které eh, dávají tuto úmluvu k podpisu a není povinné ji podepsat. Každý eh, členský stát Rady Evropy, pokud je ochotný, může přistoupit k této umluvě a podepsat ji. A podle mého názoru eh, dodatečná přidaná hodnota tohoto protokolu je v tom, že tam vnášíme nejen členské státy EU, ale také státy, které nejsou v Evropské unii. čímž zajistíme nejen vydávání eh, pachatelů, ale také vzájemnou pomoc mezi státy, které jsou smluvní stranou původní úmluvy a protokolu. Takže neotevřeme to vlastně tímto způsobem jakémukoliv státu, pokud to nepodepíše, pokud nezmění národní legislativu. Takže je to trochu jiná situace, kterou musíme mít na paměti a všechny eh, členské státy EU se aktivně účastní diskuzí v Radě Evropy. A jak už říkal Olivier, musíme zajistit také to, abychom eh, vtělili usnesení Rady Evropy do Lisabonské smlouvy a to vlastně je to otázka toho, zda kompetence jsou sdílené anebo výlučné. Já myslím, že každý si uvědomuje, že Evropská unie tady má e, kompetence v tomto protokolu, protože máme rámcové rozhodnutí o terorismu a jeho poslední verze z roku 2008 ne e, ošetřovala nijak cestování, protože to je nový jev. A za ten časový úsek, který jsme měli k dispozici, jsme nestihli vymezit e, nějak přímo e, jednotlivé kompetence, tedy co bude spíše v kompetenci EU a co bude spíše v kompetenci členských států. Rozhodli jsme se tedy e, přijmout mandát spíše obecnější, tak, abychom nepředjímali to, že Rada Evropy bude muset pokračovat na tomto, v práci na tomto protokolu. Je to poměrně důležitý nástroj a práce Rady Evropy je vždy velmi důležitá. A vždycky má přidanou hodnotu. Pokud jde o novou směrnici, tak to si myslím, že je na komisi, aby to zhodnotila. Členské státy už na několika ministerských radách o tom diskutovali ale bohužel eh, jsme nebyli zrovna jednomyslní ohledně toho, zda potřebujeme nový nástroj jako takový. Já myslím, že eh, bychom měli začít s tímto protokolem. Členské státy, eh, pokud budou chtít a pokud si to budou přát, tak ten protokol podepíšou. Mně nebyla známa informace, že to bude otevřeno k podepsání už tak brzy, jak jsme se dnes dozvěděli. Ale poměrně dobře si uvědomujeme, jaké procesy musí proběhnout a jaké role v tom budou hrát parlamenty. Tedy v té podpisové proceduře. Zatím hovoříme pouze o vyjednávacím mandátu. A ještě jsme se příliš nezabývali o mandát, nezabývali mandátem pro podpis, což bude něco jiného. A bude to poměrně náročné téma k diskuzi, jak v radě, tak v komisi a samozřejmě i v parlamentu. Takže taková je zatím situace na straně předsednictví. Já, já vidím, že se hlásíte o slovo, ale e, já vám musím oznámit, že se k tomuto tématu ještě vrátíme. Ne, to je technická poznámka, říká paní Infeld. Děkuji. Tady, tady jde o technickou poznámku, ne o obsah. My žádáme o e, objasnění toho rozhodovacího postupu. Já to vidím takto. Dokud to není objasněno mezi radou a komisí, kdo má e, výlučnou kompetenci nad čím, pak není možné, aby členské státy ten protokol podepsali, protože dokud se to neobjasní, nemůžou to podepsat. A právě tak to nemůžou podepsat, dokud my neodvedeme svoji práci. E, já bych, e, vy, vy oba to téma tak trochu obcházíte a já cítím, že já v tom případě nemůžu konat svoji práci. Eh, já bych se chtěla zeptat sekretariátu, chtěla bych požádat sekretariát, aby nám dal eh, nějaký text, který by jasně shrnul, jaký je postup, eh, jaké jsou termíny a přesné rozdělení kompetencí. Já bych to chtěla eh, nějak objasnit, protože to je nejzmatenější postup, jaký jsem eh, za dobu v Evropském parlamentu viděla. Přitom tady hovoříme o trestním právu a o kriminalizaci objektivního činu cestování. Já se omlouvám pánu z komise, nepamatuju si jeho jméno, ale chci mu říci, že je to velice závažná věc já, to, já v tom chci mít jasno a co nejdříve očekávám nějaký dokument od sekretariátu, který by přesně objasňoval situaci a postup. Can you, would you like to react on this? Chcete reagovat? Já bohužel nesou, nesouhlasím se vší, ve vší úctě. Myslím si, že jsem to říkal jasně, že nic neobcházím. Já jsem říkal, že potřebujeme ten mandát urgentně, protože pokud jej nedostaneme, tak Evropská unie nebude zastoupena v těch vyjednáváních a nebudou zastoupeny naše zájmy. To je náš bezprostřední taktický cíl. Jsme praktičtí, jsme jednotní. Pan Tužikov určitě potvrdí, že eh, se výborně spolupracujeme s předsednictvím a snažíme se obránit svou pozici. Ale kvůli načasování tady říkám, my, my jsme nevytvořili tu situaci, prostě se to tak stalo. Rada Evropy se pustila do této iniciativy a my se jí musíme účastnit. Nemůžeme mlčet, nemůžeme tam chybět. Já chápu, že to je zmatené, omlouvám se za to, my se to snažíme řešit, ale my ani předsednictví jsme tu situaci nevytvořili. A písemně je v mandátu stanoveno, že se všichni zhodnou na tom, že existují oblasti, ke kterým je příslušná Evropská unie. A potom, co se třeba týče toho kontaktního místa, které bude fungovat nepřetržitě, tak tam jsou pravomoci sdílené asi. A jak je rozdělit s tím, že v podstatě ta skupina se setkává příští týden, tak na to asi teď čas na diskusi není. Takže jsme si říkali, že ta témata necháme stranou a vrátíme se k ním, až budeme mít návrh rozhodnutí o uzavření tohoto protokolu a jeho podpisu. Přesně to, co jste chtěla. Prostě než někdo něco podepíše, tak proběhne tato diskuse. Doufám, že už je to jasnější. Děkuji mnohokrát, pane Lojku, a nyní dám slovo panu Kojičíkovi a moc ho poprosím, aby se pokusil o co největší stručnost. Děkuji jenom opravdu telegraficky, kde budu hovořit o institučních otázkách Evropské unie. Mohu pouze říci, že brát rukojmí je teroristický trestný čin, tak prosím neberte si jako rukojmí tento protokol. Děkuji mnohokrát poslancům a poslankyním a za legitimní otázky, ale většina vašich otázek se netýkala samotného protokolu. Protokol se připravuje a může se připravit tak rychle, protože je ve svém obsahu velmi omezený. A netýká se prevence, netýká se uh, sledování, netýká se radikalizace. Nemám čas vám říkat, co v této oblasti dělá Rada Evropy, takže to nechám stranou a zmíním se pouze o tom protokolu. Co se týče kriminalizace záměru, tak záměr se nekriminalizuje. Tečka ani v původní úmluvě, ani v tomto protokolu. V evropském trestním právu u většiny trestných činů se vyžaduje jak úmysl, tak čin. Máme velmi málo trestných činů, které jsou neúmyslné. Například neumyslné zabítí je jeden z nich. Ale v členských státech trestních v trestním právu členských států to mimo jiné u jiných trestných činů tak není a my to nechceme kriminalizovat. Máme tam také vysvětlující prohlášení, které doufám, které doufám v tomto smyslu dostačující. Máme tady jeden problém, který ale se neřeší protokolem a to je definice terorismu a teroristického trestného činu. Tady zase ta původní úmluva odkazuje k jiným právním aktům. A teď jenom velice rychle o tom kontaktním místu s nepřetržitým provozem. Nebo než se k tomu dostanu, tak eh, ještě to cestování za účelem. Tam se protokol ani tak nezaměřuje na lidi, kteří se vracejí, ale spíše na lidi, kteří cestují, aby se připojili k teroristické skupině, třeba k islámskému státu, kterýž to je na seznamu teroristické organizace OSN. A teď už k tomu kontaktnímu místu, tam jde pouze o výměnu policejních informací. Není to smlouva o vydávání, není to smlouva o vzájemné právní pomoci, tím se vůbec nezabývá. Soustředuje se pouze na omezený rozsah policejních informací, kteří, které potřebují policisté na hranicích. Berte ten protokol takový, jaký je, je velmi úzce zakrojený, řeší aktuální téma, které je potřeba řešit a nemůže se snažit vyřešit řadu problémů, které mají souvislost s terorismem a které asi ještě existovat nějakou dobu budou. Děkuji, pane Kojdíkovu. Sekretariát říkal, že poskytne eh, vyžádanou, vyžádaný dokument s postupem a dostaneme se k tomuto tématu, jakmile se objeví něco nového a jakmile parlament dostane žádost o schválení tohoto protokolu k úmluvě. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji za informace. Děkuji za účast na našem zasedání. Děkuji za spolupráci, kolegyně a kolegové. A budeme pokračovat společně se zasedáním DV v místnosti 3G3 v budově ASP. Další řádné zasedání výboru LIBE bude 13. dubna od 15 do 18.30 a 14. od 9 do půl sedmé do večera. Takže děkuji a pokud se neuvidíme na společném zasedání, tak přeji šťastnou cestu domů a veselé velikonoce.